Uh, Dobré ráno, dámy a pánové. Je čtvrt na devět, můžeme začít. Nejdříve nás čeká přijetí pořadu jednání. Máte nějaké výhrady? Není tomu tak, ale budu měnit bod číslo čtyři, to je aktuální stav probíhajících třístranných jednání, který se má konat eh, dnes odpoledne po, 7, po 19. hodině a také nějaké eh, po bodu 19 bude a potom několik hlasování se eh, přesune. Zápis ze schůze konané dne 25. 26. dubna jako obvykle bude považován za schválený, pokud do konce této schůze nebudou vysloveny výhrady. Sdělení předsedy. Toto zasedání je webstreamováno. Korespondenci jste obdrželi v materiálech. Bod tedy číslo čtyři, to je aktuální stav probíhající třístranných jednání, je odložen na později, jak jsem vám oznámil. A máme tu bod číslo pět. to je výměna názorů s Mikaelem Gustafsonem, který je po mé levici. Je to předseda výboru FEM. A budeme hovořit o zohlednění rovnosti žen a mužů v rámci činností parlamentních výborů. Vítejte, pane Gustafsone. Jak víte, Evropský parlament klade velký důraz na zlepšování eh, kvality rovnováhy mezi muži a ženami eh, v Evropské unii a Eh, vůbec obecně a proto se snažíme také eh, streamlinovat eh, tuto rovnost v práci parlamentních výborů. Náš host, jak jsem řekl, je předsedou výboru FEM a předám mu slovo, aby nás, abych nám mohl promluvit o tomto důležitém tématu. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za pozvání na zasedání vašeho výboru. Budu se pokoušet teď přejít na šve, do švédštiny, protože je to pro mě trochu jednodušší, takže vás si požádat, abyste si vzali sluchátka. Budu hovořit švédsky. Okej, okay, då eh, än en gång tack så hemskt mycket att jag... Chtěl bych vám tedy ještě jednou poděkovat za pozvání na vaše zasedání. Jsem velice rád, že jste jsem mezi vámi a že můžu hovořit o tom, jak dále rozvíjet práci v parlamentních výborech, že můžu hovořit o genderové perspektivě eh, práce, která před námi leží. Výbor pro genderovou eh, rovnost přijímá Eh, takové dva eh, postupy, dvoustranný postup. Na jedné straně výbor je zodpovědný za eh, zvyšování povědomí o ženských právech a o rovnosti mezi muži a ženami a opravdu toto je velice důležité téma na programu Evropské témat a za druhé, ten, ta druhá stránka našeho postupu spočívá v tom, že se snažíme začlenovat genderovou perspektivu do všech politických oblastí. Tomu říkáme tzv. genderový mainstreaming. Podle Lisabonské smlouvy, která v článku 8 uvádí, že Evropská unie má vykořenit nerovnost mezi eh, muži a ženami ve všech politických oblastech. To je tedy právní základ pro naše počínání. A proto i zde ve výboru E, přijímáme pozměňovací návrhy, nebo za náš výbor také navrhujeme pozměňovací návrhy týkající se genderové rovnosti. V Evropském e, parlamentu je v každém výboru e, nějaký poslanec, jehož úkolem je zajišťovat, že genderová perspektiva bude e, skutečně součástí všech politických oblastí. Někdy to může být obtížné, protože lidé někdy nechápou, jak začlenovat genderovou perspektivu do jednotlivých materiálů. Ale ano, z praxe můžeme říci, že skutečně v každém tématu lze e, spatřovat a lze tam začlenit genderovou perspektivu. Každý druhý rok eh, posíláme všem výborům takovou eh, anketu, takový průzkum a zjišťujeme, eh, do jaké míry se prosazuje tento genderový postup, genderová perspektiva, co bylo vykonáno a snažíme se tímto způsobem identifikovat různé potíže a řešit je v rámci celého parlamentu. Také publikujeme usnesení a Eh, vidíme, eh, jakým způsobem pracují jednotlivé výbory a mohu říci, že mezi jednotlivými výbory také jsou eh, rozdíly v jejich přístupu. Velice mne těší, že že jste si vybrali u vás ze výboru právě pana předsedu, aby se zabýval tímto úkolem, tedy začlenování genderové perspektivy do oblasti politiky. Myslím, že je velmi důležité mít na paměti, že my musíme jít vzorem. My se musíme snažit uvádět do praxe naše slova. K tomu nám také dopomáhá Lisabonská smlouva, je to tam velice explicitně stanoveno a Abychom toho dosáhli v praxi, důležité je, aby zde v Evropském parlamentu, abychom eh, usilovně pracovali na tom, že budeme vždy zdůrazňovat, že je třeba mít na paměti ve všech našich činnostech genderovou perspektivu. Jednotlivé výbory mohou učinit mnoho eh, ve svých pracovních oblastech. Mám zde několik návrhů. Za prvé, každý výbor může přijímat genderovou strategii, v níž může definovat přesně, jak, eh, jak eh, důležitá je genderová otázka v každé jednotlivé tématice. Eh, potom se může hovořit o různých iniciativách, jako ženy eh, v mezinárodním obchodu a podobně. A za třetí, vždy je zapotřebí posilovat spolupráci mezi výbory, tak, aby se vytvářela synergie eh, i v genderových otázkách. A za čtvrté, to je ta, ten čtvrtý návrh, čtvrtá myšlenka, je využívat zkušenost, která už je k dispozici v Evropském parlamentu, protože mnoho poslanců má rozsáhlé zkušenosti v této oblasti. A já jsem velice rád, že jste pozvali mne, abych se mohl podělit tedy o své znalosti a zkušenosti. Podíváme-li se do budoucnosti, tak v listopadu bylo, bylo přijato usnesení posilující genderovou perspektivu v Evropském parlamentu a tam se píše, že bychom měli usilovat o to, abychom změnili naše struktury tak, abychom zajišťovali, že genderová perspektiva je vždy účastná našich prací, ať už jsou jakékoliv. gender Výbor pro genderovou rovnost má samozřejmě možnost eh, navrhovat pozměňovací návrhy ostatním výborům. A náš výbor je velice rád, když může takto předkládat pozměňovací eh, návrhy týkající se genderové perspektivy. Ale eh, možná bychom to mohli dělat sami. Těším se totiž na den, kdy výbory budou mít začleněnou genderovou perspektivu do svých zpráv už od prvopočátku a náš výbor tedy se nebude muset vyjadřovat ve svých pozměňovacích návrzích. Děkuji. Uh... Děkuji za tento úvod. Máme zde několik dotazů. Tento výbor má 31 plných členů, tedy stálých členů jen sedm z nich jsou ženy. Ale žádná z nich není nyní přítomna. Takže nevidíte skutečný obrázek našeho výboru v tuto chvíli. Ženy se účastní diskuze. Teď eh, přemýšlím, jestli toto také odpovídá genderovému zastoupení v parlamentu jako takovém, ale připadá mi, že úplně ne, nemám ten pocit. Eh, přejete si k tomuto něco poznamenat? Máte dotazy? Pan Scholz. Thank you, Mr. Chair. Uh... Děkuji. Vítám vás na našem výboru. Je to nepochybně důležité téma, pokud jde o horizontální zohledňování rovnosti mužů a žen. My o eh, mainstreamingu hovoříme často z pohledu jednak rovnosti, ale také z hlediska například zohledňování ekologických perspektiv, tak abychom tím propojili různé politiky. A často čelíme situaci, kdy, když hovoříme o obchodu a o výsledcích obchodu, o tom, jaké to má dopady na konkrétní životní podmínky v zemích, s nimiž obchodujeme. Takže když jsem měl příležitost vidět různé postupy ve výboru FEM. Chci se zeptat, jaké jsou vaše názory a zkušenosti, pokud je o zohledňování reality v dalších výborech. Vy jste vysvětlil ten všeobecný přístup, ale jaké jsou ty vaše zkušenosti? Protože upřímně řečeno, v našich zprávách to není to hlavní, na co se zaměřujeme. Takže jde o to, že v naší hlavní práci, když to řekneme přesně, co si slibujete, co očekáváte od výboru, ať už eh, hlavního příslušného výboru nebo dalších výborů, pokud jde o řešení těchto výzev. Žádné další otázky ani komentáře. A než dám znovu slovo našemu hostu, tak mi dovolte říci, že jsme odpověděli na rozsáhlý dotazník výboru FAM. A Kristian Muscardini, naše místopředsedkyně, se zhostila této dimenze naší práce ve výboru INTA. Pan Gustafsson. po, tack så mycket för frågan. Eh, jo, eh... Ano. Pokud jsme to dobře pochopili, tak když předkládáme naše vlastní pozměňovací návrhy, jak to tady správně eh, zohlednit. Já myslím, že toto není úplně nejlepší přístup, když my, jakožto výbor, si čteme eh, návrhy, které pochází z vašeho výboru nebo z jiných výborů, tak velmi často si řekneme, a věda, tady nám chybí ta genderová perspektiva. Ale nemáme eh, samozřejmě dostatečné know-how k tomu, abychom eh, věděli třeba například, co to znamená ve vaší oblasti, ve vaší specializované oblasti eh, mezinárodního obchodu. Takže my na to můžeme uplatňovat pouze naše vlastní obecná kritéria. Takže si někdy řekneme, no, bylo by, je to dobrý nápad, ale je to vyjádřeno takovým možná neúplně vhodným způsobem. Ale vy máte tu expertízu, expertní znalosti toho či onoho tématu. Bylo by proto lepší, kdyby vy sami jste tam vložili ty eh, genderové pozměňovací návrhy. Protože jinak eh, jsou to jenom takové vlastně záplaty to, co děláme my. Snažíme se, děláme, co můžeme, ale nemáme ty expertní znalosti, které máte vy sami. Proto je důležité, aby váš výbor a další výbory měli vlastní genderovou strategii, abychom věděli, jak s těmito věcmi pracovat, jak silnou roli budou tyto otázky mít ve vašem výboru. Poměrně často, když hovoříte o genderové perspektivě, tak lidé říkají, no nechme to na ženách. Ale Tohle je otázka rovnosti, to není něco, co se týká jenom žen. Rovnost je od záležitost lidských práv a demokracie. A jakákoliv další záležitost, která souvisí s demokracií, zahrnuje ve stejné míře ženy i muže. Takže musíme si uvědomit, že tohle není žádná vedlejší záležitost. Je to skutečně otázka lidských práv. A teď zpátky k otázce o Spojených státech. Domnívám se, že nejlepší by bylo, kdyby výbor vám nepsal tyto pozměňovací návrhy dodatečně, ale kdybyste o tom přemýšleli sami už od začátku. Samozřejmě já se nad těmito věcmi zamýšlím už dlouhou dobu Bylo to pro mě na začátku velmi těžké říci, jak zohlednit genderovou perspektivu v tak rozmanitých záležitostech, ale časem jsem se naučil, jak se to udělat dá. Ale spíš než abychom tam museli dodatečně doplňovat uh, pozměňovací návrhy zohledňující rovnost mužů a žen, bylo by dobré, kdybyste to tam vložili sami. Děkuji vám. Ano, prosím. Vážený pane Gustafsone, děkuji mnohokrát, že jste dnes dopoledne zavítal mezi nás. Má, moje téma e, nesouvisí přímo se zahraničním obchodem. Tady ještě jednou děkuji vám, že jste mezi námi. Moje téma nesouvisí přímo se zahraničním obchodem, ale já vždy s potěšením budu vědomí, že se váš výbor velice intenzivně zabývá tématem rovnoprávnost žen a mužů, rovného postavení žen s muži, ale chci říci, že ve vašem výboru se dostatečně nevěnujete eh, tématu znevýhodnění mužů v některých oblastech. Já tady nechci působit jako reakcionář, to by nebylo na místě, ale jde mi o to. Eh, zabýváte se někdy tématem znevýhodnění mladých mužů v některých oblastech, když se podíváme na jisté statistiky, které potom mají dopad například na zahraniční obchod, například kvóty eh, lidí, kteří dokončili školní vzdělání a my, jak je to v Německu a v Německu tam máme vždy Eh, v každém rodníku mnohem větší procento žen, které například udělají maturitu než mužů. A pak tedy máme situaci, že v mnoha eh, povoláních máme potom více žen, které mají dokončené vysokoškolské vzdělání než mužů. A chci se tedy zeptat, jakým způsobem si myslí, že toto bude mít dopad na zahraničně eh, obchodní vztahy, na společnost. Věnujete se také tomuto tématu, máte k tomu nějaké zprávy. Já bych byl velice vděčný, kdyby jste um, mohl tedy eh, z mé prezentace si odnést ten dojem, že si myslím, že se tomuto tématu věnuje příliš málo pozornosti. Ano, to je velmi podnětná otázka, velmi zajímavá. Můžete na ní zodpovědět? Samozřejmě. Mohl bych začít tím, že zopakuji to, co jsem řekl již dříve otázky rovnosti nejsou exkluzivně záležitostí žen. Je to snaha vytvořit rovné podmínky pro ženy a muže, aby měli stejnou možnost účastnit se demokratického života společnosti. Ať už jsou to muži či ženy, kteří jsou nějakým způsobem eh, ovlivněni nebo to na ně má dopad, eh, tak se tím musíme zabývat. Ano, přesně ty školní záležitosti, vzdělávací záležitosti, to je problém, protože prostě eh, muži, respektive chlapci se ve škole učí hůř a to je problém, s kterým se potýkáme nejen ve vaší zemi, i v naší zemi. Je to celkový problém. A jakmile je jakákoliv nerovnost, ať už eh, u mužů nebo u žen, měli bychom s ním pracovat. Ale myslím si, že větší problém nesouvisí tolik s tím, že muži jsou znevýhodněni, ale spíš jde o to, že ano, jsou tu některé tyto dílčí případy, ale celkově většinou jsou to spíš ženy a je toho tolik na poli práv žen, s čím musíme pra- pracovat. Já ale de facto jsem eh, předsedou výboru pro rovnost. Pro rovnost mezi muži a ženami. Není to žádný eh, výbor, který by byl pouze pro ženy, když se eh, jmenuje FAM. Děkuji, to jsem chtěl zdůraznit. Well, the name of committee is still FAM. It means... Ano, ale je to FAM a FAM znamená žena, že? Well, eh, colleagues, let's move... Takže kolegové, postupme dál k bodu 6. Dovolte mi připomenout, že máme na dnešek a na zítřek 35 bodů, takže eh, je to skutečně hodně. 6 eh, kam, to je změna tří nařízení týkající se dovozu olivového oleje a jiných zemědělských produktů pocházejících z Turecka. A jde o sladění s postupem Komitologie, já sám jsem zpravodajem. Návrh zprávy máte. A dovolte mi připomenout, co jsme zatím udělali. Chceme vycházet ze stejné filozofie, ze stejného přístupu, jaký jsme měli v případě té směrnice Omnibus 1, Omnibus 2. Takže tímto vám chci dát možnost eh, poznamenat nebo připojit cokoliv, co si přejete. Jestli k tomu máte něco. Nikdo těch, kteří se chtěli vyjádřit, tu není, takže nikdo se nechce účastnit diskuze, proto vyslechněme komisi, kterou tu zastupuje paní Tormal Marina. Pane předsedo, děkuji vám. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo, děkuji i za tu zprávu. Mohu to říci velmi stručně komise neslou, nesouhlasí s pozměňovacími návrhy 1, 3 a 7, a to z důvodu toho, že nejsou v souladu s eh, naším eh, společným porozuměním, kdy my jsme měli za to, že pokud jde o tu společnou pozici, což je, bod, je to bod 4 tohoto, této společné pozice, ten by měl zůstat zachován. A pokud jde o sedmičku, tam bychom chtěli vědět, chtěli, ten, aby byla ta obvyklá uh, eh, eh, lhuta dvou měsíců, nikoli čtyř měsíců. Ano, děkuji. Já beru na vědomí váš nesouhlas v těchto bodech. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 1. června poledne a já sám zvážím zda předložím nějaké vlastní pozměňovací návrhy ke své vlastní zprávě. A není. Postupujeme dál. Máme tu bod 7, to je opět legislativní eh, složka. Je to mm, změna nařízení Rady z roku 94, jimž se stanovuje stanovují kvóty vysoce jakostního hovězího masa, vepřového, drůbežího, pšenice, soureže, otrub a některých dalších produktů a zbytků. Návrh této zprávy máte před sebou. V tomto případě jsem zpravodajem a já vám ho tady předkládám. Takže prosím, máte slovo. Nějaké výhrady, není tomu tak? Stínový zpravodajové nám chybí. Komise opět. Ano, děkuji vám. Děkuji za zprávu. Právě jsem řekla, že tedy pozměňovat, že nemůžeme souhlasit s návrhy, pozměňovacími návrhy 1 a 5 za komisi. Děkuji. mikrofon. Bohužel není zapnutý mikrofon. 8, ale bohužel stále není zapnutý mikrofon, takže není slyšet. A, v pořádku. Takže od 8 eh, zpravodaj pan Fjellner eh, není přítomen. Postupujeme k bodu 9. Makrofinanční pomoc. Kyrgyzské republice. I v tomto případě jsem zpravodajem. Je to rovněž legislativní složka a máme tady návrh, eh, má, návrh zprávy máte, jste dostali. Není potřeba opakovat, co se tam píše. Zásadním politickou otázkou je opět komitologie. A já samozřejmě očekávám některé výhrady komise a předtím chci dát příležitost i poslancům a poslankyním tohoto výboru eh, sdělit, zda mají nějaké výhrady či připomínky. Ne, takže komise. Pan Pax. Ano, Máte pravdu, tato, toto jsme měli probírat až později, takže já chápu, že nejste připraven. Ano, já se omlouvám. Je to proto, že tak eh, účinným způsobem vedete jednání, že jsme to nestihli. Je to každopádně eh, významný návrh, a to z důvodu politické krize, která eh, vypukla v roce 2008 a následujících, eh, následujícím vypuknutí etnického násilí. Země se potýká s značnými ekonomickými problémy, ale přesto vstoupila na cestu demokratických reform, byla přijata nová ústava, konaly se volby parlamentní a v loni také prezidentské volby. Ze všech těchto důvodů se domnívám, že musíme podpořit ekonomickou stabilizaci, abychom pomohli prodemokratickým orgánům, a aby se zamezilo etnickému násilí. V roce 2010 komise na žádost, žá, na žádost o mikrofinanční, makrofinanční pomoc a po dohodě na programu eh, MMF jsme předložili tento návrh pomoci hodnotě 30 milionů eur, z nichž polovina má být eh, dána k dispozici v podobě grantu. Ve vaší zprávě, pane předsedo, chcete vyškrtnout to zdůvodnění pro použití eh, poradního postupu. To není pro komisi problém, vzhledem k tomu, že, že jak parlament, tak i komise se dohodly na tom, že by tento postup měl být uplatněn. Ale nesouhlas mezi parlamentem a radou ohledně toho, jestli bychom měli mít poradní výbor a nebo postup s přeskumem by měl být uplatněn například na přijetí memoranda o porozumění. A zatím eh, kvůli tomu se zablokovalo při přijímání i dalších eh, makrofinančních eh, návrhů pomoci, například po Gruzii, kde předložila komise návrh již v roce 2011 a tento komitologický problém se stále nepodařilo překonat. Není snadné najít rychlé řešení této procesní otázky a zabránit, tam, zabránit tak tomu, aby se zablokovala i další jednání o pomoci což by bylo velmi negativní vzhledem k celkové finanční situaci, vzhledem eh, také k dopadům arabského jara na jižní členské státy Evropské unie. Máme tady eh, také například žádost Egyptu, který žádá 500 milionů eur. My připravujeme návrh v těsné spolupráci s příslušnými orgány a eh, hodláme tento návrh přijmout jakmile bude k dispozici i program MMF, a to navzdory některým spožděním, která vyplývají z, finanč... z politické situace v Egyptě. A teď zpátky ke Kyrgyzstánu. Komise by byla parlamentu vděčná, kdyby parlament byl připraven projednat s radou otázku použití poradního procesu nebo procesu s přeskumem je to něco, co se týká tohoto návrhu, ale také návrhu týkajícího se Gruzie. Jakékoliv řešení bude tak či onak pouze dočasné povahy, než najdeme celkové řešení. Co je však důležité, je, abychom dospěli k dohodě co nejrychleji, aby nástroj makrofinanční pomoci mohl pomoci stabilizovat strategicky významné státy, které se nachází v blízkém sousedství Evropské unie. Děkuji vám za pozornost. Děkuji komisi. Děkuji za vyjádření názoru a souhlasu, ale um, Tady máme ještě tu otázku problémů eh, s komitologií. Ještě to bude komplikovanější. Chtěl bych připomenout, že rámcové nařízení, o kterém psal pan Kazak eh, s podporou našeho výboru, pan Kazak tady navrhl, že místo eh, aktů v provádě, prováděcích aktů, že by to měl být aktiv, aktiv přenesené pravomoci. A Podívejme se tedy, co se bude dít dál, co se s tím dá udělat. 1.6. ve 12.00 vypršil huta pro pozměňovací návrhy. cannot come back to Fjellner's report item 8 because he is not still there. Pan Fjellner stále ještě není přítomen, nemůžeme tedy uh, hovořit o jeho bodu číslo 8. Můžeme ale postoupit k bodu číslo 10. Co? Uh, trade agreements uh, between kterým je obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru. Toto je postup souhlasu. Naším zpravodem je pan Mario David, EPP. A návrh jeho doporučení naleznete, nebo už jste nalezli ve svých dokumentech předávám mu slovo. Thank you very much, Chair. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že mohu být velmi stručný. Už jsme diskutovali o tomto tématu. Dnes odpoledne budeme hlasovat o usnesení, takové dočasném usnesení k tomuto tématu. Všechny eh, jednotlivé prvky, které působily nějaké starosti, už jsme probrali. Jenom bych chtěl připomenout, že oficiálně se jedná o jakousi výměnu názorů o e, souhlasu. Skutečnost, že parlament ještě nebyl osloven radou, pokud víme, tak e, ještě by mělo dojít k nějakým podpisům ke konci tohoto to e, měsíce. Očekáváme tedy, že eh, rada dokončí svou práci a eh, my, že budeme moci tedy hlasovat ve Štrasburku na plenárce. My jsme projevili obavy týkající se monitorování eh, této obchodní dohody s ohledem na lidská práva, udržitelný rozvoj a odborová práva. Toto všechno je patrné také z mého vysvětlujícího prohlášení a myslím, že vás nepřekvapí, když budu žádat parlament, aby e, souhlasil e, s touto obchodní dohodou mezi EU a Kolumbie Peru. Jak víte, kolega společně e, se mnou, protože se jedná o souhlas a takovou ochranou klauzuli. A pokud e, souhlasíte, chtěli bychom předložit výboru tento dokument na další mm, zasedání našeho výboru. Ano, proč ne, pane Lange z SAD? Děkuji, pane předsedo. Jak již řekl pan David, s ohledem na ten doprovodný balíček pro obchodní dohodu s Kolumbií a Peru je zde ještě potřeba celou věc dořešit. A já si myslím, že naše frakce to vidí možná ještě silněji než jiné politické skupiny. Pro nás je to velice jasná věc. My vidíme velice jasně pozitivní efekt obchodní dohody s Kolumbií a s Peru. Také z toho ohledu, že chceme, aby tento pozitivní efekt pocítili také samotní občané těchto zemí a proto chceme paralelně k tomu vyjednávat s vládami a s parlamenty v Kolumbii a v Peru a vyvinout cestovní mapu, která E, vlastně bude schopna vyřešit obavy a námitky, které máme v tomto ohledu. A to je pro nás předpokladem pro to, abychom mohli poskytnout souhlas k této, s touto obchodní dohodou. A proto tedy vítám, že jsme se dokázali shodnout na tomto postupu, že jsme řekli, uděláme usnesení, v tomto usnesení budou odnašeny, e, obsaženy naše přání a požadavky, že jsme řekli, budeme hovořit s našimi partnery, s parlamenty a vlády, dám, vládami v Kolumbii a v Peru, a naším cílem tedy bude, abychom vyvinuli společný postoj a samozřejmě velice vítám skutečnost, že ve zprávě budeme zmiňovat výsledky toho, co jsem já s Davidem v Peru eh, dokázali vyjednat. A že je důležité, že o tom zde hovoříme, to nemusím připomínat. A eh, myslím si, že pomocí určitých eh, pojistek a pomocí obchodních dohod. Budeme tedy schopni eh, později celou věc dobře zhodnotit a jsem velice rád, že jsme byli schopni se dohodnout na společném postupu jednání. Děkuji. Helmut Scholz, Zague, prosím. Eh, thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl poděkovat oběma zpravodajům za to, za tu eh, spolupráci, která trvá déle než měsíc. Docházelo k opravdu seriózní výměně názorů ohledně této obchodní dohody. Mně připadá, že už teď eh, kontrolujeme eh, dohodu, procházíme ji ale je dobře, že jste připomněl, že teď oficiálně jsme v takovém, takové situaci, že se ještě nezačalo oficiálně hovořit o této dohodě. To ukazuje, že tato dohoda bude mít veliký dopad na mm, obchodní vztahy mezi EU a zeměmi Latinské Ameriky. Máme stejnou zkušenost s dohodami se Střední Amerikou, takže všechny ty eh, otázky, o kterých hovořil Bernd Lange, eh, lidská práva, obecné aspekty této dohody a já bych tomu ještě dodal, že už došlo k eh, hluboké rozsáhlé výměně názoru ohledně ekologických záležitostí a také bych chtěl spolupracovat s eh, zástupci ambasád, kteří také přispívali a přispějí do diskuzí z mnoha dalších aspektů. Eh, chtěl bych se zaměřit na tři hlavní body. Při posledním slyšení, které se také eh, týkalo několikrát už této dohody, tak jsme slyšeli, že tu mohou být určité bezpečnostní dopady, zejména pro chudší osoby, eh, pro eh, ekologie, životní prostředí ve obou zemích, jak v Kolumbii, tak v Peru eh, zejména v souvislosti se strategiemi těžařského průmyslu. A výsledek studie no, dopadové nás vede k úvaze, že skutečně to obchodní dohoda bude mít závažný dopad jak na um, chudší obyvatele, chudé obyvatele, tak na ekologii. A také nárůst těže, těžerské činnosti eh, díky tomu nebo kvůli tomu, že se bude, eh, budou pěstovat plodiny na výrobu paliv, to bude mít dopad na životní prostředí v obou dvou zemích. Také to bude mít dopad na klimatické změny. Na samitu v Riu jsme viděli takový důkaz nebo ukázku toho, co děláme ohledně snahy vyvážit eh, tyto obchodní a eh, ekologické snahy po světě. V tomto případě se tedy jedná o Kolumbii a Peru. Liberalizace financo- financí to je další věc. O tomto aspektu už jsme diskutovali na poslední schůzce osmi ministrů ve VTO, že a hovořilo se o tom, že je třeba tedy hm, jedná to financování ekonomiky. Tato eh, dohoda volném obchodu, myslím, že patřičně nezdůrazňuje eh, současnou situaci krize a na závěr bych chtěla ještě podotknout, že tento vztah je nevyvážený v dané dohodě mezi EU eh, e a eh, stranami na druhé zemi. Eh, silnější pozici má EU než přišla nová vláda, byl tam byla tedy navržena tato dohoda, takže tato dohoda je zaměřena spíše na minulost než do budoucnosti. Co se týče lidských práv, při několika příležitostech jsme vedli výměnu názorů. Elister si myslí, že ta sklenička je spíše poloprázdná než poloplná což zůstane ještě takovou nevyřešenou otázkou u nás ve výboru a také asi na plenárním zasedání. Ale při této příležitosti právě ehm, se usnesením eh, snažíme toto napravit a najít způsob pro nás na výboru i na plenárním zasedání, abychom mohli dosáhnout pozitivního výsledku v této tak komplexní otázce. Děkuji. Ještě někdo chce mm, přispět do diskuze za komisi Michelangelo Margherita. Thank you, Chair. Um, I would just... Děkuji, jenom bych rád eh, přednesl několik eh, poznámek konkrétních. Za prvé biopaliva eh, a za druhé povaha této dohody s ohledem na tento druh produktů. Chtěl bych podotknout, že tato dohoda je dokonale eh, neutrální eh, v tomto ohledu. Eh, zohledňuje systém GSP+, takže co se týče biopaliv, nejsou tu žádné změny oproti tomu původnímu záměru. Co se týče finančních služeb, bereme na vědomí eh, tyto eh, poznámky. Je pravda, že právě v této eh, oblasti lidské činnosti za posledních let se hodně změnilo. Ve vztahu s Kolumbia Peru můžeme říct, že v roce 2007, v roce 2008 jsme vedli Eh, takovéto diskuze, takže kontext eh, těchto zemí byl brán v úvahu při dalším vyjednávání a vyjádřili jsme také eh, zájmy evropských spotřebitelů a evropského průmyslu. And, uh, Marina, ano, znovu, Maridavit, prosím. Uh, uh, very, very Jen velmi stručně. Chci poděkovat panu Langemu, panu Šulcovi a dalším stínovým zpravodajům, pokud o mou zprávu. Děkuji jim za velmi konstruktivně, konstruktivní diskuze, které jsme vedli, i když někdy jsme se trošku neschodli, tak říkajíc, ideologicky, ale myslím, že si vzájemně rozumíme. Já se domnívám, že to, co mě obzvlášť těší, je, že má perspektiva nyní je tedy taková, že nejen, že tu máme vůli parlamentu zaměřit se do hloubky na otázku lidských práv, pracovních práv, udržitelného rozvoje a tak dále, ale že je to eh, také něco, co sdílí eh, státní zprávy a vlády eh, těchto zemí. To znamená, teď se musíme skutečně soustředit, abychom udělali co největší skok směrem předu. Eh, to budeme řešit v následujících několika dnech i s panem Langem a doufám, že se nám podaří najít odpovědi na některé otazníky do příštího zasedání, tak abychom uklidnili některé obavy, které panují a abychom mohli eh, pokročit. Dovolte mi také připomenout, že Evropa nemůže eh, zůstat stát pozadu pokud jde o, když uvědomíme si, že před třemi týdny vstoupila eh, v platnost také dohoda mezi Kolumbií a Spojenými státy. A my můžeme mít velký přínos z toho, že oni byli jako první a že už tak eh, Peru a Kolumbie položili jako základ, implementovali některé Eh, některé naše žádosti, protože se domnívají, že to je v jejich vlastní prospěch. Můžete mi potvrdit, jestli budeme hlasovat dnes v půl páté? Protože tam v našem pořadu jednání není jasné, jestli to, jestli to opravdu bude. Ano. Takže návrh eh, zprávy byl rozdán před několik... Ještě tu nebyla oficiální žádost rady. Rozhodnutí padne 21. Prvního tohoto měsíce. Podpis eh, k podpisu ještě nedošlo. Takže teď by mě zajímalo, jestli jak to bude s návrhem na předkládání pozměňovacích návrhů, ještě to eh, necháme otevřené. A lhutu pro pozměňovací návrhy stanovíme na našem příštím zasedání. Samozřejmě v naději, že se dohodneme s radou, že bude parlament požádán a takže jediné pozměňovací návrhy mají podobu ano či ne. Je to postup souhlasu. A nyní prosím, můžete potvrdit, že budeme hlasovat půl páté? Mikrofon. Pan Fielner, zpravodaj bodu 8, tu není. Opravdu jsme postupovali dnes dopoledne příliš rychle a jeden z těch důvodů je zřejmý. Zdá se, že někteří z nás už mají prázdniny. Toto je konec dnešního dopoledního zasedání. A dovolte mi navrhnout, abychom si dali spíš 15-minutové zasedání koordinátorů než delší a bylo by to tedy v 11.15. Já budu konzultovat s dalšími koordinátory a zatím vám děkuji. Uvidíme se odpoledne.